Ladies and gentlemen, a very warm welcome. Dámy a pánové, vítejte eh, na společném eh, zasedání eh, výboru pro rozpočet, zahraniční věci a rozvoj. Dnes budeme mít výměnu názoru se zainteresovanými stranami k Evropskému fondu pro trvalý udržitelný rozvoj, čili EFSD. Jsme velice rádi, že trvalý udržitelný rozvoj hraje eh, důležitou eh, roli. Jak víte, eh, cíle trvalé udržitelného rozvoje zásadně ovlivňují naše politické rozhodování a proto jsme velice rádi, že teď před sebou máme akci, na jejímž základě by se mohla vytvořit nová velmi úspěšná strategie pro globální rozvoj. Plán externích investic také se hraje důležitou roli k podpoře výroby ze strany Evropské unie v různých částech světa a malé a střední podniky a, a Venkov proto se hrají důležitou úlohu v našich aktivitách a dnes eh, se těšíme na debatu o tom, jak eh, občanům nabídnout eh, přesnější výsledky díky rozvoji. Naše výbory, jak víte, začali pracovat na EFSD minulý týden, čili 28. února, v přítomnosti komise a Evropské služby pro vnější činnost. Mogherini a Kaintanen eh, tedy eh, vedou zasedání eh, kolegia a my doufáme, že můžeme nalézt nějakou novou příležitost k debatě v Evropském parlamentu. Já doufám, že tohle bude ten eh, správný způsob, jak se dostat vpřed. Pan Kukan eh, je tady eh, jako jeden ze tří zpravodajů. Vítejte. Děkuji za vaši činnost v této oblasti. Potom je to ještě pan Frunzulika. Velmi dobře. Rád vidím, že tohle je velice důležitá činnost. A a že budeme moci od tzv. bývalých členských států dostat nějaké, nějaká doporučení. A potom je tady od nás Kadia Zabal a Rubia a mm, rozpočtového výboru. A my si myslíme, že mm, rozvoj eh, je důležitá věc a je třeba ji brát eh, vážně i v, na výboru pro rozpočet. Já jsem si jistý, že budeme eh, schopni to naplnit včas. Ten návrh zprávy je důležitý a probereme to na příštím zasedání společně 21. března. Komisi jsme také položili otázky a dostali jsme písemné odpovědi v pondělí, takže zapomněně rychle. Ale ty odpovědi byly docela dobré. A dnes, abychom mohli přispět ke své práci, eh, tak jsme pozvali experty, zainteresované strany, aby nám eh, řekli o svých eh, názorech k FSD, o výzvách a faktorech úspěchu. Chceme se od vás dovědět, jak dosáhnout lepších výsledků. Myslím, že je docela jasné, že vždycky hledáme možnosti v politickém životě, samozřejmě všichni. Docela jasně vědí, jak co ale uh, my uh, rádi nasloucháme faktu, my ne, neříkáme, že jim nechceme nechat otravovat, naopak chceme od vás slyšet, jak dosáhnout lepších výsledků. A, jelikož nejsou žádné připomínky k pořadu jednání, tak myslím, že můžeme zahájit. A myslím, že teď mm, předáme slovo spolupředsedům. Jsem rád, že je tady místo předseda AFETu, že je Koruzo Permuji. A také tady Norbert Moiser, člen výboru DV. Takže Žanvě, máš slovo. Thanks, Chair. Eh, I will speak in Spanish. Eh, Děkuji, budu mluvit eh, španělsky. Jménem našeho výboru vás také chci přivítat na tomto společném zasedání, kde si budeme vyměňovat názory s komisí a také s ESVČ Eh, s kterými jsme diskutovali minulý týden. Teď budeme mít eh, možnost eh, diskutovat s různými partnery, kterých se dotýká tato, tento legislativní návrh. Máme omezený čas a přitom máme velmi dlouhý seznam řečníků. Takže jen mi dovolte, abych vám řekl, že chceme tedy diskutovat o tom, jak dosáhnout toho, aby ESFD byla Eh, úspěchem. Chceme podpořit trvale udržitelný rozvoj, eh, rozvoj vztahů mezi eh, různými partnery, zejména v našem sousedství, a také řešit problémy migrace. Já jsem přesvědčen, že tyto diskuse nám k tomu dopomohou. A teď už dám rovnou slovo panu Noizerovi z výboru DV. Děkuji. Eh, milé kolegyně a kolegové. Já chci také hovořit velice stručně, protože to nejdůležitější, eh, co tady dnes máme, eh, jsou ti experti a chceme je nechat promluvit a chceme se dovědět o jejich nápadech, zkušenostech a, a poznacích k tomuto legislativnímu návrhu. Od finanční krize, eh, zahraniční eh, přímé investice a další eh, toky financí do rozvojových zemí zásadně poklesly. V roce 2016 jenom 6 to znamená 34,6 miliard eur celkového, celkových zahraničních přímých investic do rozvojových zemí šlo do tzv. fragilních států to znamená 23 euro na hlavu ve srovnání se 128 eury, to znamená pětinásobkem do jiných rozvojových zemí. Eh, úspěch eh, FSD eh, se bude muset poměřovat tím, jestli investice Mm, jestli podepisuje opravu, podpoří opravu investice do takovýchto zemí s vyšším rizikem. Když se to podaří, tak e, takovýto dodatečný instrument bude opravdu přidanou hodnotou. EFSD je pro EU velice e, důležitý, tak jak nedávno skonstatoval e, předseda komise Juncker v dopise předsedovi parlamentu. Náš časový plán je odpovídajícím způsobem ambiciozní, ale samozřejmě to nemůže být na úkor Eh, obsahového eh, obsahové debaty a naší role i jako legislaty, eh, jako zákonodárce. Lidé v Evropě nechtějí a, lidé v rozvojových zemích nechtějí žádné symboly a žádné bílé slony. A, a tak, jak tomu vždycky bylo v rozvojové spolupráci. My chceme, aby EFSD byl užitečný instrument a, Eh, který eh, bude nasazen tam, kde to doposud vázne. Eh, víme, že jsou oblasti, kde je třeba miliard, aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje SDG a tyto miliardy se nesloží jenom z veřejného rozvojového financování. Proto je třeba podpořit soukromé investice, to je správný a nezbytný přístup, ale musíme minimalizovat také eh, v efekty eh, toho, eh, které nepo, ne, ne, ne, musíme se postarat o to, aby ty projekty nevedly jenom k hospodářskému růstu, ale také k omezování chudoby a aby to nevedlo ke k režim pozemku a nucenému vysídlování, jak to u velkých investic často bývá. Z tohoto důvodu EFSD e a investice jsou tématem Evropského koncenzu o rozvojové politice, kde jsem byl spolu s pravodajem. Zasazujeme se tam o e, rozsáhlé e, právo se nechat informovat pro Evropský parlament a na právo pozorovatele. Eh, protože my eh, chceme vědět, eh, že záruky, které se poskytují z toho rozvojového fondu, opravdu budou sloužit k rozvoji a k omezování chudoby. A dnes nejenom proto, že je Mezinárodní den žen, chci říci, že ženy hrají zcela rozhodující roli v, roz, rozvojových eh, zemích. A eh, myslím, že chceme proto eh, etické, sociálně odpovědné a trvalé udržitelné investice. A, a, každopádně potřebujeme rozvíjet standardy, na kterých se dá stavět a těším se proto na vaše dnešní podněty. Děkuji. And, uh, now we can... Děkuji. A teď se dostáváme k panelu číslo jedna. Ehm, já jsem velice rád, že tady máme předsedu a výkonného ředitele eh, obchodní komory EU Afrika, eh, pana Sergeje Útara. On je odborník na propagaci ehm, vztahů mezi EU a Afrikou. A takže jakým způsobem eh, on, jakým způsobem zapojit malé rodinné podniky především na venkově, protože to je priorita číslo jedna, <clears throat> protože je, eh, mají již za sebou úspěšné eh, zkušenosti s rozvojem malých podniků na venkově, takže vítejte a prosím, máte slovo. Voilà, merci, euh, en tout cas pour... Děkuji. Děkuji vám za tuto příležitost. Já připomenu tedy, že jsme eh, obchodní komora, která sídlí v Bruselu už eh, něco přes čtyři roky a e, snažíme se hlavně hájit e, zájmy soukromého e, podnikání v Africe a v Evropě. My jsme organizovali akce, kde se právě setkávaly různé subjekty s obou tedy těch oblastí a konstatovali jsme, že je potřeba dělat víc než jenom diskuse, takže máme program Accessing, který má za cíl usnadnit přístup k financování v Africe. Na začátku ledna jsme vytvořili společnost, která má specifičtější cíl v tomto směru a teď právě je, jak si toto setkání přichází v pravý čas. A já eh, bych řekl pár slov o našem eh, přístupu k otázce, tedy přístupu k financování v Africe. Musíme se zaměřit na tři kategorie. Máme malé a střední podniky, pak máme Eh, podnikatele a pak máme neformální odvětví. A to jsou jednotlivá zajímavá témata. Jaká je situace, co se týče malých a středních podniků v Africe, které potřebují mít přístup k financování? Často se setkávají s obchodními příležitostmi, kvůli tomu potřebují investovat, potřebují získat prostředky ale ty obchodní příležitosti jsou omezené třeba na dva měsíce, na tři měsíce a už se to musí realizovat. A bohužel proces získávání prostředků je delší než ta lhůta pro naplnění smlouvy. Takže v západní Africe konkrétně, kterou já znám poměrně dobře, je hlavní problém se lhůtami pro přístup k financování záruky, které vyžadují banky. A zjišťujeme, že to není špatná vůle, ale je to problém kompetentnosti finančních institucí, které prostě nemají kapacity, bych řekl, možná ani vůli jít do terénu prostě se spokojí s dokumenty, které dostanou, udělají analýzu rizik, poskytují úvěr a pak sledují splátky. Ale malé a střední podniky potřebují nejenom finance, ale potřebují také posílit kapacity v oblasti managementu a potřebují eh, subjekt, který jim je bude doprovázet, který jim poskytne nejenom ty finanční prostředky, ale také v terénu jim bude pomáhat. A to je to, co oni potřebují. A to, eh, co je, to je to, co my chceme zajistit i lidi, kteří v terénu si vyhrnou rukávy a budou jim pomáhat. To je jedna potřeba. E, další věc jsou záruky. Uvedu příklad. To se mi stalo nedávno. Jeden podnik potřeboval e, uzavřít smlouvu s důlní firmou, potřeboval koupit e, vozidla, důlní vozidla. Ta firma byla připravená jak si e, poskytnout záruku bance v tom, že budou ta vozidla e, představovat jistinu, takže e, by na základě toho mohla ta banka poskytnout úvěr. My jsme to s nimi vypřipravili a na poslední chvíli banka najednou žádala aby na účtu té společnosti byly prostředky k dispozici dřív, než vyplatí ten úvěr, ale přitom už jsou koupené ty, eh, ty vozy a, eh, a celé je to připravené a prostě ta banka vyžaduje příliš velké záruky. Eh, dále většina mechanismů zárok, Eh, neodpovídá potřebám podnikatelů. Buď to musí být projekty inovující, ale jinak to musí být milion dolarů, dva miliony, to jsou minima a podniky pak nemají přístup k eh, úvěrům, eh, rozvíjet aktivity. To samozřejmě inovace jsou dobré, ale existují i základní služby, které eh, prostě neexistují a které je potřeba rozvíjet a i takový cíl je u těch podniků důležitý. A poslední věc je neformální odvětví. V současné době se v Africe v neformálním odvětví točí velké peníze a ta, ty prostředky nejsou měřené. Oni se hlavně nechtějí nechat danit, takže ty aktivity nejsou viditelné. Takže je důležité také zjistit, jakým způsobem oni by mohli eventuálně ty prostředky i e, využívat. Oni mají peníze, ale neumějí je umístit do banky, neumějí investovat. A to, to je oblast, ze které by bylo možné získávat prostředky na financování aktivit. A poslední věc, to je pár návrhů řešení. Podle naší zkušenosti, a to je směr, kterým se vydáváme, a e, vyzýváme partnery, aby se k nám připojili, je prostě navštívit to tam v terénu. Jet na místo, e, identifikovat potřeby podniků, ale nespokojit se jenom s tím samotným financováním, ale vyloženě je doprovázet v té aktivitě. Takže jakmile je ten úvěr poskytnutý, potřebujeme jim pomoci s hospodařením s těmi prostředky, eh, s těmi výdaji, abychom se ujistili prostřednictvím coachingu eh, o zlepšení jejich kapacit a získání vhodných návyků. Další řešení, to na závěr, ještě je eh, případně spolupráce a partnerství s místními bankami. Třeba Evropská investiční banka poskytuje úvěry některým komerčním bankám a moc dobře to nefunguje, protože ty přijímající banky to přidávají ke všem prostředkům, co mají a hospodaří s tím, jak jsou zvyklé. A rozhodují o tom třeba, komu úvěr dát a komu nedat na základě analýzy rizik a jejich pokrytí. A dnes by mohlo existovat zajímavé řešení, aby tyto banky fungovaly jako subjekt, který sice dostane ty prostředky, ale bude tam třetí subjekt, který bude sám rozhodovat o přidělování těchto prostředků, takže by ta banka hrála samozřejmě, protože ta legislativa vyžaduje určité nějaké podmínky, ale s tím, že by riziko u některých těch úvěrů bylo pokryto a banka by pouze vyplatila ten úvěr na základě doporučení a rozhodnutí té třetí instituce. To každopádně doporučujeme na základě naší zkušenosti a myslíme si, že to by mohlo být eh, přínosné. Takže tolik z mé strany a jsem připraven zodpovědět otázky. Děkuji. Yes, mean, Děkujeme. Je vždy zajímavé slyšet praktické zkušenosti o tom, jak je přijímáno to, co my rozhodujeme a jak zlepšit efektivitu těchto aktivit. Další má slovo senior policy manager eh, z PRI, eh, paní Alisa Heath já jsem velice rád, že přišla mezi nás a rádi si vyslechneme. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Měl jsem eh, se dotknout dvou konkrétních eh, věcí dnes. Eh, za prvé představit naší organizaci a principy odpovědného rozvoje. Já doufám, že některé ty principy se dnes budou hodit a potom se pobavit o vazby mezi investicemi a, a nerovností. Ta organizace, pro kterou já pracuji, se jmenuje eh, Zásady odpovědného rozvoje. Eh, byli jsme založeni v rámci OSN, ale jsme na ně nezávislí, ale jsme eh, asociace investorů, která přihlíží k ekologickým, sociálním a, a společenskou odpovědnostním otázkám při investicích. Tyhle věci jsou důležité při rozhodování o investicích a také k, vzhledem k dlouhodobé eh, eh, stabilitě v daných zemích. Máme asi 1700 eh, signatářů, většina z nich je z Evropy. Některé, někteří z toho jsou specialisté v rozvojem financování, ale většina je z oblasti investic, institucionálních investic. Rozvojové financování není naší specialitou, ale myslím, že některé ty věci, o kterých eh, dnes budu mluvit, eh, se budou trochu týkat toho eh, tématu, které probíráme. Nejdříve se podívejme na to, jak chápeme ty otázky SD. My si myslíme, že není možné vytvořit kompletní seznam všech rizik a příležitostí. Já se omlouvám, ale někam se mi schovaly slajdy tak už jsme tady. A, a, a každopádně e, jedná se o sílu politické a veřejné debaty hodně konkrétní a, e, no, tématu nebo problematického chování podniku a sílu občanské společnosti. Takže e, místo toho, abychom dali ten seznam, tak e, jsme e, přišli se způsobem, jak pochopit ty ekologické a sociální dopady. E, my získáme spoustu údajů ohledně toho, co dělají investoři a chtěla jsem pohovořit o několika standardech, o kterých naši investoři často hovoří. Jsou to normativní standardy ohledně toho, jaké postupy jsou přijatelné, za přijatelné, považované za přijatelné a kde jsou za nepřijatelné. Jsou to eh, principy eh, globální eh, smlouvy OSN, potom univerzální deklarace lidských práv, vedoucí principy k lidským právům, umluva proti korupci a pokyny OECD pro národní firmy. To se týká rozvojových ekonomik. Roz, rozvojových ekonomik. U rozvojových ekonomik tam je tam ty invest investoři eh, často eh, daleko eh, méně vědí o tom, do čeho investují. Čili opět zde hovoříme o sociálních ekologických standardech. Také jsem chtěla pohovořit o otázkách trvalé udržitelného rozvoje. My jsme v poměrně rané fázi toho, kdy definujeme reakci Nicméně je třeba pochopit eh, relevanci eh, konkrétních cílů. Některé jsou mnohem eh, snáze financovatelné než jiné. A také otázkou je, co je investice, která je v souladu se SDG nebo ne. Nedávná iniciativa například pro, poz, pro financování s pozitivním dopadem přinesla nástroj k, pro investory ohledně sledování sociálních a ekologických dopadů finančních produktů a služeb, které poskytují. Čili teď je nerovnost příjmu. Investoři by měli věnovat eh, pozornost tomuto ze dvou důvodů. Za prvé, nerovnost příjmů ovlivňuje zdraví a stabilitu ekonomiky a, a její schopnost tedy eh, přinášet dlouhodobé výnosy. A také svět, ve kterém eh, žijí příjemci. A je to otázka veřejné debaty v mnoha zemích, takže to také eh, eh, ovlivňuje eh, rizikový profil investice. Jsou dva klíčové přístupy, o kterých jsem chtěl hovořit, které zaujímají naši členové k, růst, k nerovnosti příjmů. Za prvé je to nástroj pro investice v dané zemi, pro investiční analýzu. To je poměrně nová myšlenka po eh, letech odpovědných investic celá řada důležitých otázek, které eh, mají eh, silné vazby k nerovnosti příjmů, se staly právě takovým užitečným nástrojem. Například jsou tady přehané o odměny v, v manažerů nebo takové eh, věci, jako je eh, stabilní eh, počet pracovních úvazků na plný, na plný, pracovních úvazků na plný úvazek tedy. Prostě to je řada způsobů, jak investoři posuzují v nerovnost. A takové indikátory, jako jsou nebezpečné pracovní podmínky a po porušování pracovně právních norem, Eh, se také můžou eh, stát reputačním eh, rizikem a ovlivňovat investice. A potom nerovnost uvnitř dané země, ta je považována jako indikátor politické stability nebo nestability. Což investor do nějakého takového komunálního dluhopisu může dost dobře zvažovat. Potom druhá věc, o které jsem chtěla hovořit, jsou cílené investice ke snížení nerovnosti. Víme, že jsou některé příklady, kde v některých eh, zemích jsou tradice ekonomicky eh, cílených investic, čili eh, cílené investice na určité obce nebo, nebo komunity, nebo které se například zabývají bydlením, ale také zdůrazním rozvojový přístup. Nejdříve takzvaná strategie spodku pyramidy. Tam se zaměřujeme na poskytování eh, služeb a zboží těm nejchudším ve společnosti. A potom sociální investoři, zejména ti, kteří mají vazby na pracovní sílu, eh, zavedli politiku o odpovědných eh, dodavatelů a chtějí slušné pracovně právní standardy například a kvalitní pracovní místa jako podmínku pro investice. Těším se na další debatu s vámi. Yes, first of all, thank you so much. Ano, děkuji vám za to, že respektujete časový limit. To je velmi dobře, protože tím dostanou všichni šanci uh, hovořit. A teď se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Je to Senior Executive z Evropského centra pro řízení rozvojové politiky, pan San Bilal. Jsem velmi rád, že pan San Bilal je tady. Víme, že Evropské centrum pro řízení rozvojové politiky sehrává velice důležitou úlohu, takže se těšíme na vaše doporučení. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, my si rádi říkáme think and do think takže snažíme se spojit eh, politiku i praxi. A já bych se tady chtěl eh, zaměřit eh, na otázku určitého směšování různých aspektů. Vidím, že nevím, nefunguje mi to. Mám tady diapozitivy, ale ne, nedokážu je posouvat dál. Ne. Chtěl bych eh, říci, že eh, eh, půjčky jsou jednou z forem EFSD, e ale pouze jednou z forem. Tady vlastně zejména v bruselských krozích v, koch, v komisi vidíme, že vlastně toto takzvané blending je Eh, jedna z možností, jak postupovat, kterou je možné použít eh, v, při vytváření strategií pro podniky. Čili tady toto eh, spojování veřejných a soukromých aspektů nebo iniciativ, to je také určité řešení pro EFSD. My Eh, myslíme, že tady je celá řada možných definic pro tento postup blending. A eh, také jsme vedli diskuse, například eh, vícestranné diskuse s bankami, a snažili jsme se dosáhnout společné definice tohoto blending, tohoto spojování. A víme, že se používají různé definice. Takže pak to vlastně vede k určitému roztříštěnosti Chtěli bychom, aby tady byla větší konzistentnost v definici a více společných eh, principů a postupů, když řešíme tuto otázku. Tedy velice stručně, jaké jsou tady eh, výhody pro toto, tento blending je tedy vlastně možnost, jak s menším množstvím udělat více efektu, více účinku, eh, jak doplnit veřejné podpory, jak získat více peněz a Eh, to se také ukazuje i v naší agendě do roku 2030, financování eh, této agendy a naplňování těch finančních eh, potřeb. Je to vlastně kvalitní financování a také může dále vylepšit tu bonitu některých projektů. Když se podíváme na ta pozitiva, tak si říkáme, je to lepší než co? Oproti čemu je to lepší? Eh, je to lepší než podpory, ty takové ty tradiční podpory, nebo je to lepší než to, co dělají jiní? Ehm, to jsou prostě ty otázky, které tady se snažíme ukázat, v čem jsou výhody blending oproti jiným formám. To je vždycky dobré srovnávat to s něčím jiným. Totež je možné říci také o negativních aspektech, protože blending není ehm, řešení všech velkých výzev. Je tady samozřejmě riziko, že eh, finanční ehm, stimuly se také někde ztratí, že vlastně dojde o určité nahrazování soukromých peněz místo tomu, aby se stimulovalo používání soukromých peněz. Je to také otázka pákového efektu. A to je eh, otázka, co vlastně můžeme považovat za adicionalitu, jak ji interpretovat. A poslední bod. Ze zkušenosti víme, že je celá řada blending, kdy eh, vnější externí Eh, cíle a zejména EFSD se zaměřují na zranitelné země. Čili tady je vlastně také jedna z velkých výzev eh, pro blending u EFSD. Jde tedy především o ty země, které jsou chudší, mají více problémů a kde to vůbec není snadné. To je určitě jedna z výzev, eh, kterou máme v EFSD. Důležité také je připomenout některá doporučení, protože na evropské úrovni se hodně přemýšlelo o, zejména s Evropskou platformou pro blending u externích korporací. Já tady mám řadu námětů a snažím se vyjasnit některé, které jsou obzvláště relevantní. Především potřeba použít více rizikového kapitálu, mít záruky e, a také mm, pokrytí e, úroků Eh, dále zlepšit moni- systémy monitorování a eh, výkaznictví, což také není vždy zcela transparentní a eh, také to není dostatečně agregováno, abychom měli srovnání u takových projektů. Je třeba zapojit více aktérů přímo v terénu, včetně delegací EU a mm, zajistit širší účast různých aktérů a e, účastníků e, spolupráce. E, zapojit nejenom evropské, ale také neevropské aktéry těch zemí, kde probíhá investování, což je také velmi důležité. A nejenom je zapojit až v té poslední fázi, ale zapojit je už v předchozích těch původních iniciálních fázích v plánování, abychom tady eh, se na věci dívali skutečně z hlediska té země, země, ve které dochází k těmto investicím ehm, to je například ta frece zcela klíčové a ne předložit rovnou celý ten projekt eh, jakoby na klíč. A teď se můžeme podívat na tuto věc. Je EFSD eh, tady opravdu eh, typický příklad tohoto blending a jaké je tady i riziko, do jaké míry je tady podíl půjčky či jiných aspektů. Já tady Eh, se nebudu pouštět do všech těch aspektů, do všech těch pilířů eh, externího financování, ale je to především otázka diskutování o rizicích. Chtěl bych eh, objasnit jednu složitou dimenzi, taková vlastně hlava 22 typická, kdy hovoříme o riziku, protože je tady otázka mm, poskytnutí záruk na rizika, což eh, pohltí eh, velké množství eh, těch peněz a pokrývá to především ty soukromé peníze a Tady je prostě vždycky otázka najít tu správnou úroveň rizika, kam až jít v pokrytí toho rizika. Mělo by to být tak, jak to říká pan Vatara, na té základní úrovni. No, kdybychom to udělali příliš, tak bychom vlastně také deformovali trh. A také Eh, my nechceme, aby se deformoval trh, ale když chceme udělat více, pokryjeme více rizik, tak je tady nebezpečí, že eh, vlastně vyplýtváte eh, peníze na podporu, protože vlastně ten soukromý sektor eh, bude mít pokryto příliš mnoho rizik. Jak najít správnou rovnováhu? To není vždycky zcela jasné, není to zcela transparentní. A to je právě tou velkou výzvou eh, v FSD. Tady je zajímavé podívat se také na zkušenosti některých dalších aktérů, například Evropská investiční banka ve svém nástroje pro e, země AKT, e, e, tak tady je celá řada interních postupů, které řeší otázku rizik. A tak je tady obálka na financování dopadů z hlediska rizik a je tady také otázka vnitřního fungování, posouzení rizika a to nabývá Mm, většího pokrytí rizik, což je klíčové. A já na závěr bych chtěl uvést některé klíčové body, kde je potřeba opravdu vycházet z poučení, které jsme vyvodili eh, z různých eh, eh, DFI, která tam jsou velmi aktivní a Eh, zejména otázka investování do projektu, kde dochází k velké eh, aktivitě. Otázka eh, rizikových principů a řízení. Otázka adicionality, jak změříme adicionalitu a také ty principy, které musí ležet pod rozhodnutím o investicích, eh, to je velice důležité, aby to byly, bylo podle kritérií transparentnosti. A konečně je tady také otázka eh, koherence či konzistentnosti eh, v rámci pilířů EIP, ale také s dalšími evropskými nástroji a dalšími iniciativami. Děkuji. Yes, thank you so much. Uh... Mr. Pilar. Děkujeme, eh, pane Pilále. Je to opravdu důležité podívat se na to, jak implementovat ehm, věci v rámci existující legislativy a další, tedy Xavier Sol, eh, který nám řekne, jak dosáhnout eh, rovnováhu Děkuji za pozvání. Jsem, eh, pracuji pro eh, nevládní organizaci Counterbalance a e, hovořím za skupinu nevládních organizací, které sledují implementaci externího investičního plánu. Důvodem této činnosti je, že máme určité pochybnosti ohledně e, některých e, jaksi příč, odůvodnění některých těch investičních iniciativ. V tuto chvíli není jasné, zda Evropský investiční plán eh, skutečně změní situaci, protože ta adicionalita přidaná hodnota eh, zdaleka nejsou jednoznačné. Musíme se ponaučit eh, z předchozích investičních zkušeností, poskytovat finančním institucím záruky, a, záruky Vezmeme si třeba příklad investičního plánu pro Evropu v odlišném kontextu, kdy bylo mnoho kritiky adresováno EFSI pro nedostatek eh, adicionality. Ehm, Evropská investiční banka, i když lze využívat záruky z Evropské unie, tak ne vždycky Evropská investiční banka v rámci svého mandátu se bude pouštět do vysoce rizikových projektů v nejméně rozvinutých eh, zemích s křehkým státním zřízením. A, takže pro takové specifické fondy je důležité mít silná kritéria soustředěná na eh, vlastní investiční projekty se skutečnou adicionalitou. Co se týče uh, již existujících kom, těch blending facilitích nebo kombinovacích eh, uh, pro, uh, prostředků, uh, máme určité kritické poznámky k projektům, které byly financovány v rámci existujících nástrojů a v rámci hodnocení výsledků programů před eh, přijetím jejich roz, eh, financování, tak tyto, teď jde o to, jestli tyto eh, mechanismy kombinování jsou nejlepším řečením, řešením a jakým způsobem postupovat. Ne všechny odpovědi na otázky máme k dispozici. Druhá věc je, že souvislost s politikou migrace, kontroly migrace je nebezpečná Eh, čili investiční plán nemůžeme navazovat na krátkodobé politické cíle. A tento plán je součástí širšího, širší snahy eh, přimět eh, finanční instituce, aby věnovaly otázky bezpečnostním a migračním otázkám, přičemž finanční instituce se takové roli spíš vzdalují co se týče eh, například iniciativy odolnosti a eh, v, v různé další aktivity v různých eh, odvětvích vede k tomu, že vlastně tam ten vývoj se spíš odklání a veřejné finanční instituce nemohou sloužit k financování pevnosti Evropy. Takže eh, otázka prohlubování mechanismů, blending, kombinování, to je podle našeho názoru iniciativa, která se má prostě zaměřit na rozvoj a ne na další otázky. Třetí věc, pokud chceme, aby tento investiční plán skutečně vedl k rozvoji a byl odpovídajícím nástrojem a pokud chceme, aby naplňoval své cíle v rámci udržitelného rozvoje a omezení chudoby, pak je třeba stanovit určité mantinely. A v nařízení zatím není jasně stanovená eh, problematika genderová, sociální, environmentální a je potřeba posílit právě kritéria eh, přijatelnosti, volitelnosti projektů Eh, vyjádřit tam otázky jednoznačně tak, aby eh, byly podmínky jednoznačné. Je třeba posílit otázku odpovědnosti, tak aby ty projekty, které budou financovány, byly daňově v pořádku, aby nepodporovaly porušování lidských práv, aby mobilizovaly místní hospodářské eh, subjekty a přispívaly k zmírňování klimatických změn. A na závěr tento propojování tohoto investičního plánu s migračními cíly ehm, představuje určité riziko, ale současně Evropský parlament by mohl mít zase příležitost něco říci k těmto blending mechanismům Eh, které již existují, protože kombinování zdrojů se čím dál více popisuje jako eh, budoucí řešení evropského rozpočtu, ale zatím eh, je málo poznatků ohledně těch kombinačních mechanismů, takže tady ta snaha přichází ve chvíli, kdy Eh, je eh, příležitost a, a nutnost posílit transparentnost, odpovědnost a tak dále. A tak, aby tato iniciativa se skutečně stala rozvojovou iniciativou a to je pro nás prioritou z pohledu nevládních organizací eh, v zájmu jaksi odbourání chudoby a tak dále. Takže já vám děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Yes, uh, uh, thank you. Děkuji vám. A nyní je čas na otázky a odpovědi. Spravodajové eh, budou mít po dvou minutách, eh, a takže nejprve Katia Bar z rozpočtového výboru. Máte slovo, prosím. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias. Děkuji vám. Děkuji všem řečníkům za prezentace, které tady přednesly, ve kterých vlastně dochází k takovému prvnímu eh, posouzení této otázky. A eh, já i další kolegové spolu pravodajové eh, se tady snažíme pouštět do analýzy. Myslím, že Především se snažíme definovat, kde jsou hlavní problémy spojené s tímto návrhem z hlediska udržitelného rozvoje. A myslím, že v mnoha směrech eh, souhlasím s těmi názory i s těmi pochybnostmi, které tady zazněly. Jedno z velkých témat, které tady máme, je, jak zajistit, aby tento fond opravdu byl adicionalitu, eh, aby pokrýval velmi široký eh, prostor, protože už existují některé formy blendingu, a jak je možné přinést skutečně přidanou hodnotu různým platformám. Jistě nebudeme financovat soukromé projekty, které by v každém případě byly financovány, abychom takto neovlivnili nebo nedeformovali trh soukromých investic. Tady myslím, že také se můžeme v těchto eh, směrech eh, můžeme být zajedno se všemi řečníky. Především chceme, aby tento fond doplňoval další programy, které tady již eh, fungují a pokrývají třeba jiné zeměpisné oblasti. Pro mě je velice zajímavé, tady to, eh, ta otázka posouzení rizika, protože to je klíčové téma pro dobré používání eh, fondu. Především jsou tady otázky cílů a kritérií způsobilosti. Eh, tady jsme také chtěli trošku věci dále konkretizovat, protože nám připadá, že návrh komise je trošku příliš Eh, všeobecný a ano, je třeba přinést eh, přidanou hodnotu a z tohoto hlediska je třeba stanovit zcela jasně eh, kritéria způsobilosti. Takže já vám velmi děkuji a předám slovo dalším. Ja, danke. Nächster ist Mr. Děkuji, teď pan Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji našim hostům za to, že nám eh, velice jasně předestřeli problematiku a konkrétně se zaměřili na eh, věci, o kterých se tady bavíme. V tomto smyslu to bylo velice užitečné. A tohle eh, není povinné diplomatické vyjádření. Opravdu se vážíme vašich příspěvků. Dokonce bych zopakoval i to, co předřečník. Mám dvě eh, otázky obecné povahy, ale přesto bych eh, rád slyšel odpovědi. Já jste už hovorili o konkrétních problémech eh, v úvodu, ale přesto. Pan Kvatara, obecná otázka. Jaké hmatatelné přínosy pro rozvoj afrických zemí by měl mít ten dobrý nástroj, když ho přijmeme? potom ehm, těm dobrým rizikům. Dva z vás hovořili o nich a, a já se chci zeptat, co byste řekli, že jsou a, možná rizika v implementační fázi SDS. E Hovořil o tom pan Bilar i druhý řečník. Mohli byste tedy tohle tak trochu rozvést. Byl bych rád. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane Kukane. A teď pan Frunzulika. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, všem účastníkům za eh, jejich proslovy. I dnes jsme měli v parlamentu eh, jiná jednání o tomto důležitém eh, tématu, o tomto strategickém nástroji Evropské eh, služby pro vnější činnost. Z pohledu výboru pro rozvoj mohu říci, že naší hlavní obavou se týká například, je například zahrnutí kritéria tak, nebo třeba článek 208 o, ze smlouvy o fungování Evropské unie, hlavní eh, cíle trvalého udržitelného rozvoje, koalice pro rozvoj eh, lidská a sociální práva, eh, rovnost pohlaví, klimatické změny a, vyhýbání se daním. To všechno tam bylo zahrnuto. A musím vám říct, že jsme dobře spolupracovali mezi spolu a samozřejmě je třeba vyjasnit jenom několik věcí. A to platí i pro vás. Jak například budeme řešit situaci, kdy všechny ty finanční instituce, které přispívají eh, k poskytování úvěru, oni jsou součástí toho eh, plánování společně s těmi finančními institucemi, které máme teď. Ale jsou tam i jiné skupiny, které se účastní těch projektů. Jak budou podporovat malé a střední podniky, mikropodniky, sociální infrastrukturu v méně rozvojových zemích, rozvinutých zemích, v oblastech, kde vidíme eh, konflikty, nestabilitu, nejenom v Africe, ale také ve východním sousedství EU. Tady vám musím připomenout eh, samozřejmě situaci na Ukrajině. Děkuji. Děkuji vám. Teď se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Heidi Hautala. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám za skvělé uh, prezentace, které nám opravdu pomohly uh, zamyslet se nad možnými pozměňovacími návrhy k uh, návrhu komise. Já se chci zeptat na konkrétní doporučení, která byste měli pro to, aby ta adicionalita a po které několik řečníků volalo, byla opravdu zaručena. Můžeme do toho nařízení eh, zabudovat nějaké eh, přísné pojistky toho, aby eh, ti, kdo to budou naplňovat, se drželi zásad efektivní rozvojové spolupráce. Ráda bych také od paní Hýs eh, se dověděla, protože mm, přišla jsem na první část vaší prezentace. Prostě investiční dopady. Myslíte si, že um, mohou, mají, mají zásadní dopad pro uh, rozvojové investice a Může to nějakým způsobem ovlivnit to, ten nový systém, který, o kterém se teď bavíme? Takže se dostáváme k panu Maňkovi. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji vám za hodnotné prezentace. Opravdu i mě to zaujalo a určitě nám to pomůže a dovolte několik poznámek. Za prvé, podívejte, my máme nějakou zkušenost s EFSI. A stalo se i to, že tento fond, například nějaká země tam vložila tedy peníze, fond EFSI přispěl 5%, e, země dala 95% a postavilo se to, co by se bývalo postavilo, i kdyby nebyl EFSI a ještě tam eh, byl i pákový efekt 19. Takže abychom se něčeho takového, eh, něčemu takovému to dokázali vyhnout, musíme analyzovat každý jednotlivý projekt. Jako v EFSI. Je to, co chceme udělat pro udržitelný rozvoj v Africe, abychom se poučili, abychom takovéto chyby neopakovali. Potom další věc. Opravdu potřebujeme měřit úspěch to na začátku bude eh, velice důležité nárůst investic a potom nárůst eh, eh, zaměstnanosti a nám jde především na konci o, o pokles chudoby. Afrika má obrovské problémy i demograficky. Je tam 1,2 miliardy obyvatel a podle analýz OSN na konci století bude mít 4 miliardy obyvatel. A to Afrika nezvládne. Ani my to nedokážeme zvládnout, protože kdyby to zůstalo v té pozici jako dnes, tak by tady byly eh, stovky milionů migrantů, kteří by někam putovali. Je třeba investovat do vzdělávání v Africe. Samozřejmě tohle to je takový eh, podnikatelský projekt, ale měli bychom se pokusit zamyslet se nad tím, jestli eh, nelze z toho financovat vzdělávání děvčat, abychom zvládli tu demografii v Africe. A pokud ne, tak musíme najít jiné nástroje jak financovat tuhle oblast. Ale každopádně eh, rád vyslechnu váš názor na své eh, připomínky. Děkuji. Já myslím, že to je přesně problém. Na jednu stranu eh, soukromý sektor to zvládne sám, protože si spočítá ta rizika a potom na druhou stranu jsou tady rizikové příležitosti nebo jenom úvěrové eh, příležitosti, čili kolik eh, rizika a jsme schopni postoupit a kolik, eh, o kolik jsme schopni přijít. To je jedna z klíčových otázek. Děkuji, pane Maňko. Rád si vyslechnu ty odpovědi. A teď bude mluvit pan Neusser. Děkuji. Já mám jenom stručnou otázku na paní Hýs. Vy jste eh, vylíčila, jak zejména ty sociálně ekonomické projekty jsou eh, hodnoceny. Já se ptám, jak EFSD může přispět k tomu, eh, aby se snížila nerovnost a naopak, jaká eh, rizika nebo jaké investice jsou rizikové podle vás, pokud jde o možné zvýšení nerovnosti. Ještě někdo? si vezme slovo. Nevidím, že by eh, se hlasili eh, poslanci, takže teď vrátím slovo panelistům, kdo chce reagovat. Prosím. Eh, merci. No, děkuji vám. První otázka, která se týkala dopadu, nebo jaký dopad na rozvoj Afriky to bude mít, když vytvoříme dobré nástroje. Těch dopadů je několik. Já tady uvedu příklady. Například už ta autonomie. Je důležité si uvědomit, že eh, v soukromém sektoru v Africe eh, se nežádají finance pro finance, ale proto, aby tady byla určitá autonomie. Hovoří se o eh, dotacích, ale podniky nežádají dnes o dotace. Oni žádají o finance, které chtějí pak vrátit Eh, protože mají velkou možnost rentability, ale potřebují k tomu financování. Ty eh, dotace ty by mohly být do určitých doprovodných eh, aktivit, ale podnik sám nepotřebuje dotaci, potřebuje peníze, aby mohl být autonomní. Dále otázka je odolnost na mezinárodním trhu. V dnešní době se trhy globalizují. Africké podniky by potřebovaly být um, kompetitivní, konkurenceschopné na tom trhu. Jsou tady určité příležitosti, oni mají i nápad, jaký produkt eh, dát na trh a potřebují konkurenceschopnost vůči podnikům, které jsou třeba z Ázie. Eh, to je také jedna z dalších výhod. Pak je tady otázka kvalitnější život. Eh, lidé, kteří eh, najdou eh, práci, si zlepší svůj, svou kvalitu svého života. Pak je tady otázka migrace. O migraci se hodně dnes hovoří, ale problém migrace není pouze ekonomický. Já myslím, že tady je důležité věci jasně říci. Je tady i odpovědnost místních orgánů. Já sám jsem to zažil ze zkušenosti, já jsem vyrostl v Africe. A když jste mladý člověk v Africe, tak jakou, jakou dostáváte Ehm, jaké dostáváte stimuly například z televize, ze sdělacích prostředků. To je prostě otázka, ehm, jak se prezentuje Amerika, Evropa. Ty se prezentují jako takové, takové dosažení určitého snu. Tam se neprezentuje realita, prezentuje se eh, prostředí, eh, které je obrovským snem pro všechny. Eh, přitom ten člověk, ten, nebo ten malý člověk, který odejde do Evropy, ten je pak od, odtržený od své rodiny. Má to i tento aspekt. Rozvoj soukromí soukromého sektoru je důležitý a také zdůraznění odpovědnosti eh, soukromých eh, eh, z odpovědnosti místních politiků. Dále otázka Eh, pozitivních dopadů politik, jako právě tento program, který probíhá. Důležité je zapojit eh, třetí strany, ne jen místní politické eh, orgány a ne ani nutně místní finanční instituce, ale jsou tady třetí partneři. Jsou to například auditoři, účetní kanceláře, ti, kteří vypracovávají podnikatelský záměr a ty mají nejlepší informace o realitě. E, podniky někdy vedou dvojí účetnictví. Jedno účetnictví pro daně a druhé účetnictví pro ostatní účely. Eh, vlastní účetnictví a jiné účetnictví pro daně. Takže tady je také vlastně možnost od právě těchto aktérů dostat eh, spolehlivé informace. A další ještě otázka, jak mm, eh, se vymanit z té situace, to je především otázka vzdělání a ví. Když se podíváte i dnes na podnikatele, tak v Africe Eh, rodiny nemají vždycky eh, reflex například spořit. A mm, tady taková ta výchova k podnikatelskému duchu, to je něco opravdu velmi důležitého. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že je důležité, aby Evropská eh, komise teď předložila program pro podnikání přistěhovalců. Přesně proto, aby podnikající přistěhovalci eh, byli eh, podpořeni. To by mohlo být část řešení. Nicméně my se musíme vynasnažit, aby eh, se to rozjelo. Máte slovo. No, děkuji vám. Já se pokusím odpovědět na několik otázek na jednou. Z mého hlediska EFSD eh, není investace jen do jednotlivého podniku, ale do celé ekonomiky. A tady uvedu jasnou analogii, eh, možná trošku zjednodušující. Eh, když investujete do určitého podniku, pak Mm, vlastně můžete i ohrozit ten podnik, protože může třeba už nebýt schopen fungovat jinak než eh, s danou ochranou. A mm, je tady otázka právě zachování a zaručení standardů. Je třeba podívat se na eh, práci, která už eh, byla udělána v této oblasti. Já bych také ještě dodala, že eh, SDG tady mají svou úlohu při zaměření určitých investic. To je další možnost, jak se na věci dívat. Není to jen eh, prostě záruka, ale je to také zaměření se správným směrem. Ještě další dvě otázky bych chtěla pokryt. To je tedy eh, ten impact investment. Každá investice má určitý dopad, ale eh, problém je, že my měříme většinou hlavně ten pozitivní dopad, ale neměříme i další aspekty nebo další dopady, jiné dopady či negativní dopady. A když se snažíme změřit eh, trvale udržitelný dopad dané investice, tak používáme SDG, ale tady ještě není úplně přesná metoda použití Eh, je tady otázka objemu dobré práce v této otázce, jak už jsem to uvedla dříve, například eh, due diligence, tedy náležité provedení. Sociálně-ekonomické projekty. Já myslím, že asi nejsem v té nejlepší eh, pozici, abych řekla, které investice jsou nejvíce rizikové, ale um, Eh, je tady otázka kvality eh, pracovních míst, které vzniknou. To je eh, velice důležitá otázka pro pracovníky daného podniku do té míry, jak daný podnik vytváří kvalitu. Děkuji vám. Pan Bilal, vaše dvě minuty. Děkuji vám. Já bych chtěl na začátek říci, že riziko, rizikové investice, ty by mohly být velkým, velkou překážkou pro soukromý sektor, když hovoříme o soukromém sektoru, zejména v Africe, ale je to i případ eh, v Evropě či v jiných částech. To je ten hlavní důvod, eh, protože tady je hodně rizika a když žádáme o finance, tak eh, vlastně ten, to vnímané riziko ze soukromého sektoru je vyšší než v, riziko v realitě. A tady je třeba také řešit otázku, zda e, opravdu tady jde o rizikovější investice. E, tady samozřejmě jsou tady různá rizika, politické riziko, ekonomické riziko, no, to nemusím teďka rozebírat, ale je tady prostě celé řada možných, celá řada možných rizik a také rozdíl ve vnímání toho rizika. A když chceme poskytnout záruku v tímto smyslu, tak e, víme, že to rozhodně věci změní. A druhý aspekt, když e, se to také spojuje s technickou pomocí, e, většinou je tady potřeba něco, mít něco více, mít také určitou technickou podporu z hlediska mm, externího investičního plánu. Aby bylo možné zajistit, že všechno bude fungovat, tak je zapotřebí mít řadu velmi dobrých principů, určitá vodítka nasměrování té práce. A já bych řekl, že kromě vlastního seznamu principů je také dobré přemýšlet z hlediska procesu, jak to vystavět, jak ehm, finanční instituce vlastně definují ty principy, toho je, je třeba být toho součástí. A konečně Eh, proč je tak důležité zajistit, že eh, dobré principy a určité podmínky budou zajištěny? Eh, no, tak, že těch podmínek a principů nebude příliš mnoho. Když stanovíte příliš mnoho podmínek, příliš mnoho principů, tak vlastně e, nenajdete soukromého investora, který by vlastně chtěl použít ty peníze, ať už jich máte sebe víc. Děkuji vám. A dále Xavier. v neposlední řadě Xavier Sol. Ano, já se vrátím k několika aspektům, které tady zazněly v otázkách. Za prvé, eh, otázka velmi složitá, otázka adicionality, jak eh, také definovat vysoce rizikové projekty. Tady je zapotřebí mít jistotu, že to nejsou pouze finanční kritéria, která jsou v jádru adicionality když je tady partnerství soukromého a veřejného sektoru, tak eh, to už vlastně je definováno jako určitá adicionalita. Eh, dále otázka environmentálních a sociálních kritérií, eh, které by také byly začleněny mezi ukazatele, podle kterých se hodnotí projekty. A já bych zase tady udělal srovnání s EFSI v Evropě. Je tady prostě určitý, určitá série ukazatelů a kritérií. Eh, možná nevíme úplně přesně, jak se používají, ale to už je jiná věc. A tady bychom potřebovali, potřebujeme stejný nebo podobný systém, abychom měli jistotu, že eh, tady máme dobré ukazatele. To je způsob, jak zajistit, že financované produkty eh, nebudou rizikové, a to nejen finančně. Pak je tady otázka pojistek či mantinelů. Co konkrétně tady můžeme udělat? Jsou tady různé náměty, uvedu příklad eh, například eh, klimatické změny. Chceme-li se tady pustit s inovativními projekty z hlediska dlouhodobého vývoje partnerských zemí, pak opravdu tady už není žádný prostor. Otázka daňových úniků, eh, daňových eh, vyhýbání se placení daně. Tak eh, projekty, které se prostě umyslují v takových podmínkách, nemohou být financovány. My jako klienti v investičním plánu musíme podávat zprávy opravdu na základě konkrétního provádění. Tady také by byla řada příkladů. A ještě pokud jde o definici úlohy. Ano, finanční instituce, samozřejmě rozvojová banka, ty posoudí eh, dané projekty. A tady je opravdu velice důležitá úloha pro Evropskou komisi, zejména z hlediska lidských práv, zajistit, aby žádný financovaný projekt neporušoval základní práva. A to by mělo být ponecháno nejen na finanční instituci, ale mělo by to být i povinnosti Evropské komise. Děkuji. A teď eh, už se obracím na Evropskou komisi. Eh, prosím na jednu minutu, řekněme maximálně dvě minuty, takže eh, DGF, kdo za vás bude mluvit? Já jsem vedoucí oddělení pro finanční nástroje, a, takže já bych hovořil. Já jsem se zájmem poslouchal a snažil jsem se najít něco, s čím bych nesouhlasil. Možná, že proto na to, pohlí, že na to pohlížíme podobně, analyticky a tady se taky snažíme řešit některé ty výzvy, které byly eh, jmenovány v souvislosti s posílením těch kombinačních nástrojů. Eh, byla tady poznámka ohledně vzdělávání a výchovy školství. Eh, důležité je, abychom neprodávali to ten blending jako lék na všechno. Tyto nástroje fungují u projektů, které víceméně generují cash flow a my ne, si musíme dát pozor, abychom to neaplikovali na projekty, které tuto vlastnost nemají, které negenerují příjem. Druhá věc je taky důležité mít na paměti, že eh, některé cíle, které někteří manelisté vyjmenovali, se navzájem vylučují. My, já s nimi souhlasím, ale samozřejmě pokud je potřeba hodně adicionality, tak je třeba se obrátit na ty nejméně vyvinuté země a tam je těžké potom simultánně dosáhnout nejvyšší úrovně ochrany. Eh, takže eh, v praxi vidíme, že někdy třeba u nástrojů pro malé a střední podniky, nejjednodušší cesta implementace těchto nástrojů je obrátit se na největší banky třeba v takových těch středně rozvinutých zemích v Africe, jako třeba v Nigérii, protože pro ně bude, nebude tak problematické naplňovat kritéria a tak dále, zatímco mnohem těžší to bude, když se obrátíte na nějakou banku, se kterou nemáte zkušenosti, v malou banku, nebo to jsou všechno věci, které je potřeba mít na paměti, když se snažíme simultánně naplnit všechny mm, ty cíle, které se nevždy snadno dají skloubit. Děkuji. Další inženýr Paulo Martins. Děkuji. Paulo Martins, vedoucí týmu pro blending a leadership. Jak už říkal kolega, my sdílíme obavy, které tady zazněly. Bylo velmi zajímavé vyslechnout si panel řečníků s rozdílnými přístupy k těmto otázkám a, a všechny vlastně míří stejným směrem, e, jako je otázka adicionality, transparentnost, udržitelnost a tak dále. To jsou také eh, věci a, a obavy a, a mm, problémy, které se snažíme od loňského roku, jak si zpracovat a vytvořit takové procesy a e, takové mm, následné kroky po projektech, které by právě řešily tyto obavy nějakým odolnějším způsobem než dosud. My nezačínáme od nuly, začínáme už eh, na základě Eh, určitých těch blending facilities, které se rozvíjejí v posledních deseti letech mm, a díky nim jsme se dostali až tam, kde jsme teď. A eh, potom tedy ten krok směrem k té nové eh, nějaké situaci by nám mohl umožnit solidním způsobem vyřešit eh, dal, nové výzvy, eh, ty klimatické mm, cíle. Je třeba si uvědomit, že v případě těchto nástrojů pro kombinované financování, to blending, eh, že to je jenom malá část celkových eh, finančních zdrojů, 10-12 financování z našich zdrojů, protože 80 nadále bude eh, poskytováno formou grantů, takže musíme mít toto na paměti, abychom měli jaksi představu o těch proporcích eh, s tím, že blending je alternativou pro, eh, pro eh, vůči grantům. Děkuji. Děkuji vám a v neposlední řadě Evropská služba vnější činnosti. Děkuji, pane předsedo. Spolu s kolegy se shoduji s kolegy, že ten panel je velmi zajímavý. Všichni se do značné míry shodujeme na hodnocení takovýchto inovativních nástrojů. Já se zaměřím na otázku konzistentnosti rozvojové politiky, která tady zazněla. Je pravda, že investiční plán byl nastartován a, a identifikován jako nová iniciativa v rámci migrační agendy a závěrů rady z června loňského roku, ale tento nástroj také má e, e, se věnovat otázce udržitelného rozvoje, což je e, jedna z, těch podmínek pro omezení migrace. A zdroj financování z jednotlivých nástrojů má v každém případě vlastní požadavky, podmínky a to v oblasti mm, podpory rozvoje, kritérií a nepochybně e, zajistí mm, v každém případě specifické cíle, dále využití externího investičního plánu eh, se eh, dlouhodobě věnuje v tom, tom dlouhodobé perspektivě rozvoje a eh, vytváření pracovních příležitostí spíš než mm, takové ty krátkodobé cíle, ke kterým slouží hlavně svěřenecký fond. A souhlasím s těmi, kteří říkají, že skutečně mm, jaksi průbířským kamenem eh, bude spolupráce s finančními institucemi v eh, takovém mm, eh, jaksi nestabilnějším nebo, nebo ohroženém prostředí. Je to hodně o vládách, o tom, jak se budou rozhodovat v oblasti různých specifických cílů, které mají být dosaženy role, role delegace EU, zda odpovídajícím způsobem dokáže posoudit politická a další rizika e, v té které zemi a podobně. Děkuji. Já e, děkuji e, panelistům. Vaše vystoupení byla velice přínosná a já vám tedy děkuji. A nyní se nám tedy vymění panely a zbývá nám necelá hodina takže musíme postupovat co nejefektivněji. A takže poprosím pány Bernta, Andreasena, pana Jonese a paní Paulucci, aby přišli sem na pódium, ehm, abychom mohli pokračovat, protože hlavní aktivitou Fondu pro udržitelný rozvoj je poskytování úvěru. Úvěry to jsou investice, které se mají vracet, takže návratnost investic je důležitá. Má to různé finanční aspekty. Lidé, kteří půjčují peníze, eh, některé věci neradi vidí eh, a obecně ale mám pocit, že iniciativa k vytvoření tohoto fondu je veliká příležitost pro Evropskou unii a je to příležitost být aktivní a postupovat správným způsobem. Takže já hned dám slovo panu Markusu Berntovi, on je vedoucím divize eh, operativní strategie a eh, podnikatelského rozvoje Evropské investiční banky Eh, která eh, zajišťuje eh, aktivity pokladniční a finanční, které nejsou jednoduché. protože na jedné straně máme účetní dvůr a celou řadu institucí, které bedlivě sledují, co se u vás děje, OLAF a tak dále, takže víme, jak eh, velkou zodpovědnost vaše banka nese a prosím, máte slovo. Což... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji vám za příležitost eh, eh, zde se podělit o naše názory s parlamentem. Nejdříve bych uvedl, že EIB velice vítá cíle toho navrhovaného EFSD Hmm, rád bych eh, zmínil dva konkrétní aspekty, a sice, že se eh, pokoušíme eh, řešit ta, ta, ta slepá místa v Evropském systému rozvojové spolupráce a snažíme se to dělat s partnery za rámec těch interních institucí, čili i mimo komisi FSD a námi. I jako EIB jsme odpovědní za příspěvek Eh, k tomu, aby to byl nakonec úspěch. Zejména eh, pokud je o úspěch eh, té záruky EFSD, čili tomu, toho bankovního instrumentu. Naše úloha, předepsaná smlouvou, nám přiděluje tři dílčí úlohy zde. Za první se netýká úplně politiky. Jedná se o e, soulad s e, stávajícími instrumenty a s poskytnutím určitého bankovního pohledu na EFSD. Za druhé, jako rozvojová banka můžeme zásadně přispět k technické e, zralosti toho nového instrumentu. Není to grant, je to bankovní instrument, je to záruka a záruky se hodně liší od grantu. Je to rozpočtové riziko, zejména to eh, rezervní riziko, těch 750 milionů nad to, to, co je poskytnuto, je chráněno. A my se snažíme eh, dosáhnout toho nejlepšího výsledku a dopadu pro evropský rozpočet. Spolu s těmi stávajícími instrumenty, které eh, implementujeme i jako banka a CPI a tak dále, tak eh, kdykoliv je nějaká úloha, eh, kterou bychom chtěli implementovat, tak chceme tedy použít proto právě tuto záruku. Zmínil bych čtyři důležité body. Za prvé, myslíme, že je velice důležité vyhnout se překrývání se stávajícími instrumenty s instrumenty, které už eh, partneři mají k dispozici, ať už jsou to bilaterální nebo multilaterální instituce. Zde tedy musíme eh, se postarat o takzvanou makroadicionalitu. Kromě této makroadicionality, která už byla zmíněna eh, na panelu, je velice důležité postarat se o to, abychom eh, měli přísný systém komplexního měření dopadů. Evropské nástroje by tak eh, se postarali o svůj dopad a, o, a tímto bychom se postarali také o dodržení příslušných sociálních a ekologických standardů. A jelikož, eh, jelikož se bude používat ten eh, nástroj nebo rámec pro měření výsledků EIB, rádi poskytneme podporu. Potom jde o technickou správnost, abychom se vyhnuli plýtvání peněz. Plýtvání penězi. To není snadná věc. To je eh, poměrně složitý eh, instrument a toto a rádi pomůžeme svými lety zkušeností v EIB. A za čtvrté, si myslíme, že je důležité, abychom vytvořili efektivní eh, strukturu eh, zprávy a řízení EFSD eh, e jako celku i toho záručního nástroje EFSD. Protože se to bude spolupracovat nejenom s institucemi EU, ale i s jinými. V naší vlastní rodině je vlastně takový bilaterální vztah, ale tohle má eh, být eh, pokus o eh, soukromí soukromou, tedy spolupráci s soukromým sektorem. A zároveň se chceme vyhnout použití iniciativ, jako je Economic Resilience Initiative, kterou řídí External Lending Mandate, tak aby zde bylo vzájemné doplnění se mezi e FSD a touto iniciativou. Závěrem bych uvedl, že návrh rady navržený na konci minulého roku řeší celou řadu eh, z těchto věcí a také eh, spolu, eh, spoustu, čili také tu společnou dohodu s komisí, kterou jsme vytvořili, ohledně toho, jak EIB může přispět k tomuto nástroji, tak, aby ty naše bankovní zkušenosti, které už máme eh, interně, můžeme eh, uplatnit k dosažení co největšího dopadu. A zároveň se udržet eh, v rámci politických cílů FSD a příslušných dopadů na rozpočet. Zatím naše spolupráce s komisí byla velmi dobrá. řešíme eh, řadu důležitých otázek z minulého panelu. To znamená eh, správné riziko mezi rizikem a odměňováním, eh, dosažením multiplikačního efektu. Hovořilo se tady o LN a je to i jiný nástroj než e FSD, protože, a to je dobře, že my chceme něco dodatečného. LN má multiplikátor 40, to znamená a AFSD 11 ale je velice důležité, abychom eh, řešili ty eh, tržní hodnoty, které má FSD držet, tedy eh, podporovat a potom také poskytli prostor těm soukromému sektoru. Myslím, že jsme dobře pokročili směrem k zřízení systému spolupráce s partnery. Zejména s bilaterálními a finančními institucemi a multilaterálními institucemi. Myslím, že tam vzhledem k naší dvojí e, roli Evropského orgánu na jednu stranu a multilaterální rozvojové banky e, na straně druhé e, můžeme velmi dobře přispět. Těším se na vaše dotazy. Mnohokrát děkuji, pane Bernte. A teď dostává slovo další řečník, Petr Andrásen generální ředitel Evropských eh, rozvojových finančních institucích EDFI. Prosím, vysvětlete nám vaše cíle. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za to, že jste nás pozval, mě i kolegy, na tento dnešní panel. Já budu řešit dvě klíčové otázky. Za prvé, proč je relevantní rozšířit podporu pro financování i do soukromého sektoru a budu hovořit o některých názorech finančních institucí v naší skupině o FSD. Ček, za prvé, proč je relevantní rozšířit financování eh, soukromého sektoru? Eh, myslím, že Nikdy není dostatečně zdůrazněno, že rozvoj soukromého sektoru je eh, kritickou otázkou pro kolektivní dosažení eh, cílů agendy 2030 z hlediska udržitelného rozvoje, a to zejména z hlediska snižování chudoby, boje proti klimatickým změnám, vytváření pracovních míst eh, Globální eh, míra chudoby klesla poprvé v historii po 10 a to zejména za poslední dvě, tři desetiletí. Eh, to bylo eh, výsledkem kombinování různých politik, ale také díky růstovému modelu soukromého sektoru. Takže proto se zaměřujeme také na rozvoj soukromého sektoru, protože právě toto chceme řešit. Viděli jsme během let, že zaměstnanost je klíčový kanál pro hospodářský eh, růst a pro boj proti chudobě. Musíme brát v úvahu soukromý sektor, kde je 9 z 10 pracovních míst eh, v rozvojovém světě. Eh, musíme tedy využívat formy veřejné podpory ekonomiky právě pro překonání velkých problémů z hlediska investic tak jak to také říkal před chvíli kolega, kdy říkal, že jde o low, o té nízké FDI země. Bilaterální instituce v naší eh, organizaci EDFI eh, investují právě tam, eh, kde se mm, bojuje proti chudobě, vytváří zaměstnání, zaměstnanost a přináší udržitelný rozvoj. Veřejné finance je možné použít proto, aby se podpořily eh, podniky a projekty v soukromém sektoru a vytvářel se eh, pozitivní dopad rozvoje. Podnikavost, podnikatelství, to je klíčový bod pro eh, trvalé udržitelný rozvoj, ale také si myslíme, že my, jakožto finanční, finanční instituce, Eh, musíme řešit ty případy, kdy existuje určitá hrozba na trhu, kterou podnikatelé nemohou řešit na té úrovni, na které to můžeme řešit my. Tolik tedy eh, naše skupina 15 finančních investičních eh, společností podle evropských principů zprávy a řízení. Za posledních 15 let jsme strojnásobili Ehm, naše možnosti. Máme teď 40 miliard, které investujeme například v subsaharské Africe. Velký, velká oblast je eh, infrastruktura a čistá energie. Kolektivně podporujeme miliony pracovních míst v těchto zemích eh, a podporujeme také eh, vyplácení milionů lidí. Takže eh, takovýto plán eh, může opravdu urychlit eh, možnost dosažení cílů rozvojové plánu a pracujeme tady společně s evropskými nástroji, včetně iniciativy pro elektrifikaci, kde se snažíme usnadnit nebo urychlit přístup k elektřině ve venkovských oblastech. A teď se eh, chci zabývat několika perspektivami a názory na plán EFS, EFSD. E v naší skupině to vítáme a očekáváme, že se najdou nástroje eh, v době, kdy budou potřebné. Především se eh, zajímáme o rozvojové programy v těchto plánech, které chtějí rozšiřovat eh, investice zejména v těch zranitelných eh, či konfliktních státech, tam, kde my narážíme na velké výzvy a nemůžeme jít tak daleko, jak bychom si přáli s našimi vlastními fondy. Dále eh, máme zájem o partnerství s EFSD a podobnými projekty. To je pro nás velmi zajímavé eh, pro rozvoj trhu, ale také posouzení rizik na těchto trzích. Jsou tady některé regulační eh, překážky, které, na které narážíme při snaze vkládat větší portfolia do takovýchto projektů. My a také mm, naše majitelé, vidí eh, s velkým zájemem tu možnost kombinace těchto politik eh, a našich institucí. Pět konkrétních bodů, které se týkají plánu pro eh, FSD. Myslíme za prvé, že je to dobré použití prostředků pro poskytnutí záruky nebo financování určitých záměrů, jako to, co je širších eh, intencích eh, navrhováno. A může to opravdu pomoci eh, podpořit rozvoj v klíčových zemích. Může to být velice účinné, když to bude prováděno technicky správně a také zdravým způsobem. Za druhé, vítáme Eh, schopnost tohoto plánu používat různorodé finanční instituce, jak se o tom tady před chvílí hovořilo, jen malá část eh, nástrojů, evropských nástrojů, asi jenom 10%, bylo používán doposud pro soukromé projekty. Eh, v nových plánech je tady velká možnost toto rozšířit. A instituce, jako jsou právě naše instituce, mají zkušenost s prací v řadě zemí, eh, na které se tady zaměřujeme, i na projekty menšího rozsahu. A myslíme, že tady můžeme právě eh, se dostat eh, k soukromým projektům. Třetí bod se týká potřeby jasné transparentnosti a dobré zprávy a řízení v ale asi 15 let zkušeností už máme za sebou při financování soukromého sektoru a hodně jsme se poučili eh, také z evropských zemí a z některých evropských plánovacích eh, nástrojů. Myslíme, že je tady eh, především potřeba posílit principy a vodítka. Vidíme, že jsou tady určité toky, finanční toky do soukromého sektoru, které se výrazně zvyšují. A myslím, že není žádný důvod, proč by evropské nástroje se neměly zaměřovat i na soukromý sektor. Je důležité monitorovat trh velmi důkladně a e, také e, samozřejmě zaměřit se například na zelený plán našich 15 institucí může poskytnout určitá vodítka, určité eh, principy pro financování do soukromého sektoru a vyzvali jsme také další finanční instituce, aby se k tomu připojili. Myslíme, že to bude velmi relevantní pro zprávu takovýchto nástrojů, aby se ubírali podobnou cestou. Také bych chtěl objasnit otázku adicionality. Chceme-li, aby tyto nástroje byly mm, na principu adicionality, tak eh, nejlepší způsob, jak postupovat, je zaměřit se na to, aby se vždycky tlačilo na relevantní projekty, které by měly být eh, vybrány. Je to důležité, aby se vyhnuli narušení a deformaci trhu e, tím, že by se některé aspekty příliš e, dotovaly. A konečně poslední bod. Hodně se hovoří o vysokých standardech. Vysoké e, standardy v oblasti environmentální, sociální, ano, to je samozřejmě klíčové na tak těžkých trzích, které mají legislativu, která tady sama nereguluje soukromé projekty. A očekává se, že právě instituce, jako jsou ty naše, že provedou tuto práci a vyvedou nebo vytvoří určité vzory či určité modely pro takové standardy. Vytvoří se tady eh, možná několik vrstev, tři, čtyři vrstvy takových požadavků. A konečně eh, bych chtěl také hovořit o harmonizovaném eh, dopadu, tak jak se o tom tady hovořilo. Financování eh, tady finanční nástroje u EFSD se plánují především eh, pro technickou podporu a pomoc. To samo o sobě asi nepomůže dosáhnout, eh, sek, dosáhnout cílu v růstu soukromého sektoru. To je celý balíček aspektů a opatření, které se tady projevují. Děkuji vám. Děkuji. A nyní se dostáváme k vedoucímu bruselské kanceláře eh, Evropské banky pro obnovu a rozvoj Ebert. Eh, pan Massimilio Raulčír. Je to tak? Ah, okay, so I'm too quick, huh? Asi jsem to vzal moc rychle. Pan Gwilym Jones, vedoucí Evropské kanceláře Ebert. Prosím. Děkuji. Děkuji za pozvání, abych pohovořil o FSD. Je to návrh, který silně podporujeme. Z, eh, EFSD e, patří z dvou třetin evropským institucím s velkým důrazem na evropské sousedství východní i jižní. A já bych řekl, že spolupráce EU je hluboká, pokrývá celou řadu oblastí, společně investujeme, společně vytváříme kapacity, e, vytváříme reformy v terénu a to je pro nás skutečné partnerství, které bychom chtěli dát rozšiřovat spolu s novými nástroji. Já mám šest bodů, vím, že času je málo, takže první bod, o tom hovořil kolega, já to chci zopakovat. EFSD podle našeho názoru je důležitá eh, komponenta externích investičních plánů a hlavně v tom, že je to kombinace několika nástrojů kde jsou na jedné straně záruky, to je nové, existující blending facilities, ty už existují, a e, dále e, kritický politický dialog a polit, reformy politik. Dohromady e, se zapojením všech aktérů si myslíme, že je to velice mocný nástroj a přesně takto se snažíme i v EBRT přistupovat takovýmto způsobem v našich zemích a je to, myslíme, silný nástroj pro dosažení výsledků, takže oceňujeme, že Evropský parlament každou tu komponentu podporuje. Za druhé, mnohokrát se tady opakovalo slovo adicionalita. Klíčový cíl záruky je významně zvýšit soukromé financování k dispozici pro investice. V rozvojových zemích je tam ta potřeba obrovská a není možné, aby pouze veřejné finance dosáhly požadovaných výsledků. Dále je, eh, pro, je adicionalita klíčová pro podporu soukromých eh, investic a také s tím, že peníze daňových poplatníků nikdy ne, na, nezastoupí roli soukromého sektoru. Takže neváhejte e, stanovit, jak, e, co od nás očekáváte jako od finanční instituce, abychom naplňovali tedy kritéria, která stanovuje, jakým způsobem oceňujeme Eh, projekty nebo jakým způsobem eh, eh, podporujeme soukromý sektor, jak si mm, pobízejte nás. My se chceme ujistit, že prostředky, veřejné prostředky po, přispějí k rozvoji mm, odvětví a regionu a e, záruky e, aktivně pomohou soukromému sektoru, který bych jinak se zdráhal investovat. Záruky e, musí explicitně říci tedy, čemu slouží. Za třetí, je tu celá řada aktérů zapojených do této iniciativy s, se znalostmi v různých oblastech. Mnozí z nich tady dnes vystoupili a my velmi úzce spolupracujeme. Taky někdy si konkurujeme. Ano, konkurujeme si a to je zdravé a snažíme se aspoň předkládat ty nejvhodnější nabídky. A proto eh, ty nástroje z záruk musí být nestraným způsobem eh, řízeny bez eh, střetu zájmů, kde tím garantem je komise. A my povzbuzujeme parlament v tom, aby jak si dal komisi silnou roli v oblasti kontroly a nad fungováním těchto nástrojů. Za čtvrté, Eh, řízení a rozhodování. Jsou to veřejné prostředky a tam je nutná kontrola. Eh, současně koncepce eh, těch nástrojů, rychlost rozhodování, jestliže máme přesvědčit soukromé podniky, aby s námi spolupracovali, Ehm, celá eh, řada subjektů může být zapojena jako pozorovatele. Ehm, my jsme eh, zapojeni eh, například v celé řadě programů v sousedství a je potřeba zajistit komplementaritu toho, co my děláme s dalšími aktivitami v rámci iniciativ pro zvýšení odolnosti. Za páté, klima my si myslíme, že klimatický cíl může být ambicioznější, pokud máme dosáhnout eh, našich závazků. My víme, že ty cíle jsou náročné a jsme přesvědčeni, že v článku 8 můžeme cíl navýšit na 30%, ne více. Definice podle našeho názoru je také příliš úzká na to, aby byla účinná. Klíč k dosažení skutečného dopadu je mainstreamová udržitelnost při rozhodování o soukromých eh, investicích se zapojením podniků a zelené investice nepochybně představují eh, výhodné eh, investice i pro soukromé podniky a proto bychom eh, měli do naší definice zahrnout i otázku efektivního využívání zdrojů. Za šesté, definice investičních příležitostí by měla zůstat široká. Eh, je tu celá řada těch investičních okének eh, a eh, například podpora zaměstnanosti prostřednictvím malých a středních podniků, aktivity místních samozpráv, udržitelné hospodaření s energií, zajištění čisté a udržitelné energie. To je celá řada nápadů. Další se objeví a proto bychom měli ten eh, investiční mm, eh, okénka a investiční prostor eh, mít definována ze široka a neomezovali je. Takže děkuji vám za pozornost. Yes, many thanks, Mr. Jones. Já vám mnohokrát děkuji, eh, pane Jonesi. A jak už jsem říkal předtím, teď eh, bude eh, mít slovo další řečník, zvláštní zástupce skupiny Světové banky, pan Massimiliano Paolucci. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také za příležitost se zúčastnit této akce. Já tady hovořím jménem skupiny Světové banky, to znamená soukromé i veřejné části této instituce. Podobně jako ostatní eh, předpanelisté eh, vítáme tuto iniciativu a Zejména vzhledem, to zejména vzhledem k tomu, že od roku 2015 veškeré závazky eh, z Paříže a New Yorku by měly být teď implementovány. A na, měly by být naplněny ty závazky a to ambiciozně. Nicméně dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje může být ohroženo přetrvávajícími konflikty. Do roku 2030 polovina světové populace eh, bude eh, žít v eh, těch křehkých státech, tak to, o čem se dnes bavíme, je velice důležité. Je čas jednat. A jediný způsob, proč zasáhnout zdraví a vzdělávání a vyzdvihávat lidi eh, z chudoby je, nebo jak to do, do, dosáhnout, je vytvářet pracovní místa. To je eh, recept. Není to všelek, ale je to jeden z, jedna z klíčových složek pro recept eh, na odstranění chudoby. Součást mandátu Světové banky je právě ukončit eh, nesmír, eh, tedy extrémní chudobu. Za posledních 70 eh, let teď vidíme nejobtížnější situaci. My jsme investovali asi, no poskytli jsme asi 100 miliard dolarů na podporu těch nestabilních států a z toho asi 71 miliard eh, šla na podporu eh, rozvojových eh, soukromých investic. Těch, ty 3 miliardy šly zhruba v těch liních, o kterých zde dnes jednáte. Teď jsme se přesunuli od slov k činům od roku 2015. A myslíme si, že EIB je eh, velice eh, silným nástrojem, jak eh, posílit ODA, ale pořád potřebujeme ODA tedy, protože jinak se neposuneme od miliarde k bilionům. Ale co to znamená zapojit soukromý eh, sektor v těch nestabilních státech? Jak můžeme vytvořit eh, pracovní místa, která, který bude třeba k vysvobození lidí eh, z chudoby? Je nesmírně důležité investovat do vytvoření trhu. Více než 70 postižených trhů je ve spodním kvartilu indexu pro podnikání. V některých případech trh neexistuje. I když vytvoříme trh, tak neexistuje žádný kouzelný proutek. My jsme tady na dlouhou dobu. Tohle je iniciativa, která je součástí určitého procesu a my určitě budeme dělat chyby. Budeme se z nich poučovat, nicméně eh, rozvoj je kulturní proces a proto to trvá desetiletí. My jsme tady, eh, tady, tady dlouhodobě a neustále se musíme učit výsledku nedosáhneme, pokud nebudeme eh, konkrétní ve svých plánech. A pokud si budeme myslet, že tohle je eh, snaha, kterou eh, máme naplňovat sami. Partnerství je tady nesmírně důležité. Nepřejdeme od milionu k, mm, nebo od miliard k bilionům, pokud nemáme, ne, nezískáme ty správné zdroje. Ale rozpracuji několik otázek podrobněji. Jak zapojíme tedy, eh, nebo jak přitáhneme eh, soukromý eh, sektor? My jsme rozpracovali několik principů. A sice soukromý sektor by měl mm, dostat příležitost jako první investovat a tím mít soukromý sektor místní i zahraniční. Pokud nenalezne ty správné podmínky v dané zemi, tak my jako rozvojí partneři bychom měli pracovat s danými zeměmi pro vytvoření těch správných podmínek k investicím. Pokud ani pak eh, soukromý sektor nebude investovat, tak bychom měli přijít jako rozvojoví partneři s podmíněným financováním. Když eh, podporujeme, eh, podporuje soukromému sektoru, kolegové o tom hovořili, o tom konceptu adicionality, co to znamená? zejména a um, vzhledem k uh, míchání těch soukromých a veřejných zdrojů. Ten uh, blending podle IFC znamená, že když se podporuje soukromý sektor, tak uh, se musí snižovat riziko, napravovat selhání trhu nebo zkreslení trhu. Nemůžeme zavést takové dotace, které vytlačí soukromý sektor z trhu a musí se zajistit transparentnost. Poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, je následující. Je důležité uvést eh, do souladu FSD s dalšími dvěma pilíři. Pokud soukromý sektor nebude schopen vstoupit na trh, tak musíme vytvořit určité podmínky. A eh, investice do eh, biznesu jsou tady důležité bez nich by nebyl soukromý sektor, akorát by eh, se do toho lily peníze a bylo by to odsouzeno k neúspěchu. Když hovoříme o investicích a o tom, jak eh, pracovat s trhy, se soukromým trhem v jednotlivých zemích, tak je třeba pamatovat, že eh, tyhle projekty musí navázat na dobré pochopení místního kontextu. Je třeba být přítomný v terénu. Když budete vystřelovat projekty z Bruselu, tak se daleko nedostanete. Je třeba posílit eh, zdroje těch, kdo jsou v terénu. Je třeba, aby byli blízko eh, místnímu trhu a ty instituce, eh, které jsou přítomné v terénu bez ohledu na jejich příslušnost, musí být podpořeny. Takže vám děkuji za pozornost tímto. Yes, thank you. Děkuji vám. Teď eh, máme opravdu velice široký, širokou škálu eh, námětů, co bychom mohli a co bychom měli dělat a možná také, co bychom neměli dělat. Já eh, nejdříve dám slovo zpravodajům nejdříve dáme, takže paní Gardia Jazabal. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také řečníkům z druhého panelu, kteří právě přednesli svá vystoupení. Ano, je pravda, že se snažíme tady stanovit, co bychom měli dělat a na druhé straně, co bychom neměli v tom fondu dělat. Ta teoretická část je možná jednodušší než potom to eh, vyjádřit v konkrétním nařízení eh, jako už vícekrát se projevilo, že je to složité. A to také proto, že se tady eh, někteří řečníci zmiňovali o druhém a třetím pilíři plánu investic, což je stejně důležité jako sám fond. Jako tady ten pilíř jedna. Já mám dvě konkrétní otázky. Nejdříve První se týká spolupráce mezi různými institucemi, eh, které možná eh, mezi sebou tak trošku soupeří. A eh, bylo by dobré, aby tady byl právě jako přidaná hodnota rámec spolupráce mezi všemi těmito bankami a finančními institucemi. Jak vidíte vy tyto vztahy a jak myslíte, že by bylo možné tu spolupráci zlepšit? A druhá konkrétní otázka se týká těch investic. Eh, tady pánové řekli, že je třeba mít jasnou definici a my eh, zpravodajové se nechceme zaměřit na změnu definice investičních oken. Eh, je tady dost široká definice, ale mě by zajímalo, jaké typy eh, investičních oken tady podle vás jsou. Eh, týká se to konkrétních zemí, nebo se týká spíše určitých eh, tematik, nebo různých institucí. Jak myslíte, že by se měly tyto okna investic definovat? Děkuji vám. A No, také máte mnoho eh, zkušeností s EFSI, takže otázka také zní, co bychom mohli použít s EFSI a do, co bychom mohli automaticky vložit eh, do nového fondu ESFD. Bylo by dobré vidět, jaké eh, možnosti tady jsou, jaké části by bylo užitečné použít a jaké je zbytečné někam převádět. Děkuji a nyní prosím pana Kukana. Děkuji vám, pane předsedo. Všechna slova Eh, které, poděkování a ocenění, která jsme eh, vyjádřili na řečníky prvního panelu, platí také pro řečníky druhého panelu, kteří mají tady velice velké zkušenosti. Jak řekl předseda eh, našeho jednání, je třeba především zaměřit se na to, co zahrnout a co naopak nezahrnout do tohoto projektu. Já mám dvě velké otázky. Z hlediska vašich institucí, jak se díváte na spolupráci s dalšími mezinárodními finančními institucemi při provádění EFSD a jeho cílů. A mm, u těch zemí LDC, co by byly hlavní problémy e, při provádění těchto projektů v zemích LDC? To je e, samozřejmě velice citlivá otázka a také velice důležitá otázka. Děkuji. Děkuji vám a dále pan Muntuliča, Funzulika. Děkuji vám a dovolte, abych vám řekl, že dnes eh, jsme měli pracovní oběd s některými bilaterálními evropskými finančními institucemi z Německa, Francie, Itálie a Španělska. A eh, od začátku bychom chtěli říci, že takovéto bilaterální instituce eh, aktivně přispívají eh, k vytváření tohoto eh, návrhu. Máme tady zástupce z Evropské komise a Evropská komise si přeje, aby tyto bilaterální finanční instituce hrály opravdu jasnou, zřetelnou úlohu. Samozřejmě Evropská investiční banka a také EBRD. Dámy a pánové, bylo by asi velice důležité eh, probrat ty otázky, na které se ptali už eh, mý kolegové. Jak těch 15 finančních institucí bude spolupracovat, protože to je velice důležité, jak eh, E, ty mechanismy budou fungovat. A v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit, e, že je důležité zajistit, aby EFSD e, vlastně nezdvojovalo již existující nástroje, které tady máme v Evropské unii. Musíme přejít s nějakou inovací s větší sofistikovaností a s potřebnou flexibilitou. Zejména když vezmeme v úvahu, na které oblasti se soustředujeme, to je Afrika a sousedství východní Evropy. Je to velmi důležité eh, přinést skutečnou adicionalitu. A podpořit eh, tedy opravdu ty soukromé investory. Děkuji a nyní prosím pan Teller. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji, že jste zorganizoval toto slyšení. Vyslechli jsme již mnoho eh, názorů z mnoha institucí a myslím, že jsme se dozvěděli celou řadu věcí, které se teď eh, odehrávají. Ale jednu věc jsem nepochopil když co vlastně chceme eh, dosáhnout jako hlavní cíl s tímto novým nástrojem. Zaznělo tady, že cílem je bojovat proti eh, tomu, té, té situaci, ve které mnozí lidé opouštějí své země, protože tam už nech nachází živobytí a snaží se dostat do Evropy z celé řady důvodů. Jsou to problémy spojené s suchem, s interní politikou a další. Eh, je tady také zásah Evropského rozvojového fondu, politiky sousedství, jsou tady finanční prostředky, které byly určeny na určité eh, cíle v dlouhodobém programu. A také zpráva fondů eh, my chceme vytvořit eh, tedy teď nový cíl, vytvořit základ, eh, který umožní eh, těmto lidem, aby neopouštili své země. Před dvěma týdny jsme byli v jedné zemi, která ještě není v centru pozornosti, je to Čad, a tam jsme sledovali otázky důvodu emigrace. Jaké důvody vedou lidi k emigrování? Tak především Veřejné zdroje se velice rychle zhoršují, protože zdroje příjmu Čadu se snižují. Byly svěřeny mezinárodnímu konsorciu ve Švýcarsku. Čad podepsal dohodu a tím získal určité zálohy e, na příjmy z ropy, jenomže ceny ropy se pak snížily a tudíž e, pak ty skutečné příjmy neodpovídalo tomu, e, co, s čím se počítalo v době podpisu dohody. Čat nyní čelí tomu problému rozdílu mezi tím, co bylo podepsáno a tím, co teď není možné zaplatit jinak než z jiných rozpočtů. A tady tedy veřejné rozpočty už nestačí na pokrytí eh, toho, aby stát mohl eh, zajistit zdravotnictví, školství a tak dále. Dále je tady 25 tisíc eh, občanů Čadu, kteří se vrátili zpět domů Eh, vzhledem k tomu, že ve Středoafrické republice došlo k velkým násilnostem, tyto osoby pracovaly ve Středoafrické republice eh, a kvůli těm násilnostem se museli vrátit domů a ocitli se v situaci opravdu strašných životních podmínek. A eh, Čad je musí uznat jako občany Čadu a musí jim dát doklady, aby mohli pracovat. A ještě třetí příklad, který je také jedním z mnoha. Financujeme Eh, financujeme také systém ochrany hranic eh, Čadu, kde je například 12 eh, lodí, které střeží hranici, která prochází řekou, řečištěm řeky Čad a, a mm, také kolem jezera Čad. Původně, původně tady eh, pastevci nechávali pastva stáda také eh, za hranicí eh, Nigeru, teď nemohou, Nigerie, teď nemohou do toho z části severovýchodní Nigerie jít pást svá stáda a prodat tam svůj dobytek. To všechno jsou důvody, pro které Eh, nebude možné, které nebude možné řešit s těmi 750 směšnými miliony eh, prostředků. Je tady opravdu celá řada otázek, o kterých bude třeba diskutovat podrobně a ne navrhovat jakési placebo. Děkuji vám. Eh, děkuji a prosím paní Hautala. Já jsem přesvědčena, že vytvoření takovéto instituce, takovéhoto institutu EFSD, to potřebuje eh, know-how od dalších eh, doporučení, od dalších. Jsou tady některé velice důležité aspekty, které zazněly, a to je otázka kapacita a přítomnosti přímo v terénu, abychom dostali dobré výsledky opravdu dopad na rozvoj. A z hlediska férové konkurence se chci zeptat, jak zajistit například takovouto e, přítomnost e, na subsárské Africe? Bude to na základě nějakých výběrových e, řízení, nebo jak zajistíme tu místní přítomnost? Žádnou další žádost o slovo tady nemáme, tak dám opět dvě minuty každému řečníkovi, ale prosím, dodržte opravdu ty dvě minuty, protože v 17.30 musíme končit. Děkuji. Ano, děkuji vám. Já se budu snažit eh, dodržet ty dvě minuty. První otázka se týkala spolupráce. Jak probíhá spolupráce mezi těmi institucemi? Ano, to je velmi důležitá otázka, protože ta spolupráce je záruka toho, že se to rozdělí mezi různé banky. Ano, je velice důležité eh, aby ehm, tady byly jasné posouzení rizika, eh, poskytnutí podpory a posouzení také rizika té samotné záruky. Jinak by to nefungovalo. A to já se tady právě snažím říci, jak se to riziko B projeví v bance eh, B a může se projít třemi různými způsoby. A druhá důležitá otázka je transparentnost eh, systému měření výsledku. Já tedy jinak bych mohl prostě Eh, posuzovat ten dopad například určitý jenom mizivý eh, dopad by tady mohl být zjištěn. Je třeba vytvářet eh, důvěru a sdílet cíle. Dále si myslím, že je důležité, abychom důležité také pro komisi, abychom na jedné straně měli zaměření zeměpisné, například na ty zranitelné státy a byli otevření, eh, protože tam je to právě pro ten soukromý eh, sektor velice složité eh, pracovat. A za druhé, abychom v těch partnerských zemích našli ty specifické oblasti, které si zaslouží konkrétní podporu. Co můžeme použít z EFSI? No, myslím, že můžeme použít právě tu, tu tabulku přehledu výsledků. To určitě můžeme použít také pro investice v zemích AKT, kde jsou eh, možnosti takového posouzení. A ještě, no, myslím, že přesahují ty dvě minuty. Eh, LDC, tedy tyto země, to je také otázka odměňování a rozhodně Eh, bychom měli eh, použít to posouzení rizika eh, jiným způsobem. A ještě jedna otázka. No, my pracujeme velice úzce s delegacemi EU a naše země přímo v terénu, jsou v kontaktu s delegacemi EU, čili v tomto smyslu máme vlastně určitou e, přítomnost přímo e, na místě. A to velice usnadňuje věci, protože e, delegace EU přesně ví, jaké tady byly přislíbeny aspekty. Děkuji a nyní pan Anderson. Děkuji. Já tím, že tady zastupuji 15 DFI, tak máme určité zkušenosti jak eh, současně si konkurovat i spolupracovat. A podle naší zkušenosti dobrá spolupráce mezi finančními institucemi je především o eh, rovných podmínkách a maximálně sdílených normách v tom, co děláme. Nepotřebujeme 15 různých eh, souborů podmínek, nepotřebujeme eh, jednou za rok vyjednávat o eh, schvalování investic. To je naprosto klíčové pro to, aby eh, ten proces rozhodování byl efektivní. Projekty musí být financovány tehdy, kdy mají být a, a to je takové obecné pravidlo podle naší zkušenosti Máme docela úspěšné nástroje jak v oblasti klimatických změn, tak obecně investic v oblasti eh, zemí ACP a EFD eh, eh, a podařilo se dosáhnout sdílení našich pravidel, když třeba investujeme společně a to je velice užitečné i do budoucna. Co se týče EFSD, plán 15 evropských bilaterálních institucí je e, udělat první krok takže e, nejprve uděláme návrhy pro ty společné programy, takže bychom umožnili těm evropským e, nástrojům, aby se nemuseli obávat o financování a mohli by využít ty naše návrhy. A máme také bilaterální individuální návrhy v případě konkrétních nápadů nebo Mm, projektů a jak už jsem říkal na začátku, co se týče zkušenosti v oblasti cílových zemí, Mm, prostřednictvím jedné třetiny našeho portfolia právě se zaměřujeme na země subsaharské Afriky, eh, které patří mezi nejméně rozvinuté země, kde eh, financujeme přes tisíc eh, jednotlivých projektů, takže skutečně můžeme říci, že ten trh tam známe. Děkuji a další, pan Jones. Děkuji. Jenom obecná poznámka k tomu, co před chvílí říkala komise, já s tím souhlasím, že problémy jsou veliké a toto nevyřeší všechno, ale i toto může mobilizovat určité eh, prostředky pro řešení některých problémů, nicméně těch problémů je celá řada. Ehm, a toto může pomoci soukromému sektoru se nějak zapojit. Eh, abych doplnil kolegy, souhlasím s tím, co tady kolega právě říkal o spolupráci důležitá je eh, eh, jak si je, je ehm, nestranost eh, v poskytování záruk. Když totiž dostanete záruku, tak se dostáváte k velice citlivé bankovní záležitosti. A pravidla bank jsou velice důvěrná v těchto otázkách. Takže sdílení informací v této oblasti je vždycky citlivé a prekérní a proto je velmi důležité podle našeho názoru, když komise bude hrát centrální roli při zpravování těch záruk. A taky mm, je to otázka eh, rovných podmínek eh, a dále důležité je neduplikovat, ale koordinovat. My e, všichni děláme spoustu věcí a je to složité. Víme, že ne, se nedá něco dělat jednoduše, i když se to opakuje každý den, tak musíme sdílet informace mezi sebou, musíme být zapojeni do té velké diskuse, tak abychom věděli, co se děje abychom eventuálně mohli využít i mm, naše třeba předchozí aktivity v tom strategickém výboru, aby Chom dokázali jaksi zvednout ruku, když vidíme, že je nějaký skutečný problém. Tak třetí věc, která se týká spolupráce a je zásadní, to je zase to, že EFSD není jenom o otázce záruk, je to o technické podpoře a o politické reformě. My musíme spolupracovat. Mnoho z nás tady kolem stolu již spolupracuje a to i v oblasti politických reform. Jedna z našich institucí kombinuje investice s politickými reformami a to a ta musí také mít podporu ostatních. To znamená nekonkurovat si u investic, ale také podpořit právě toto. Takže to je pár slov ke spolupráci. Investiční okénka. My jsme ve východním a jižním sousedství zapojeni a soustředujeme se na celou řadu možných investičních příležitostí, jak tady se ptal pan Gardia Zabal, kdy eh, se díváme například na to, jestli máme podnikat něco v oblasti místní měny nebo v oblasti financování malých a středních podniků nebo investic do e, energeticky efektivních eh, aktivit a dále. Lokální zastoupení je, to je základ, takže jsme eh, jaksi velice hluboce zastoupeni, máme bankovní experty v terénu, tak abychom mohli působit v jednotlivých odvětvích. Takže máme rozhodně veliké procento zaměstnanců v terénu. Děkuji. A v neposlední řadě pan Massimile Paulucci. Děkuji. Já se pokusím být hodně stručný, protože mnoho už tady zaznělo ze strany Gvilima. Co se týče spolupráce, my spolupracujeme hodně a tady jde o to spolupracovat ještě více vzhledem k rozsahu výzev, kterým čelíme i k tomu, že musíme ještě více prokázat, že tyto iniciativy, ale hovořím i za instituce, které, do kterých hovořím, že eh, jak si Eh, nezdravá konkurence neve, není cesta eh, k tomu maximálnímu využití eh, uvedených prostředků a strategický výbor, který dává příležitosti k tomu, aby se vidělo, kde lze mechanismus zlepšit, to by bylo opravdu vítané. Co se týče rizik, pan Kukan zmínil, kde jsou rizika u investic za prvé absence trhů v některých oblastech, některé země prostě nemají trhy. A to je samo o sobě veliké riziko a to vede k druhému bodu. A to jsou velice křehké instituce. Před pár lety jsme dělali studii jak země může posílit své instituce, aby byly skutečně solidní, že to někde může trvat i 70 let a v některých případech se to nedaří. Co se týče investičních eh, okének nebo příležitostí, zase já nejsem asi nejlépe eh, jak si v nejlepší pozici pro to, abych poskytoval eh, informace jakožto ne i Evropská instituce, ale je třeba se soustředit na produkty a odvětví, kde instituce sami jsou přesvědčené, že um, toto je prostor pro inovativní myšlení a podporu nových řešení um, problémů. Naše instituce má 20 tisíc pracovníků ve Washingtonu DC a v terénu. Eh, my jsme zastoupeni v každé africké zemi, kde všude máme kanceláře a eh, my eh, jsme se rozhodli Eh, posílit zastoupení v eh, těch eh, křehčích nebo ohroženějších zemích, čili to je proces, který v tuto chvíli probíhá. Děkuji vám. A nyní máme tři zpravodaje na závěr, kteří hm, tedy mají teď prostor, aby vyslovili své závěrečné poznámky. Pan Kukan dostane minutu. Okay, so the commission, some remarks. Takže komise. Máme ještě pět minut. Chce se něco, uh, chce si někdo něco vzít? Říkal jste, že dostáváme pět minut? Ne, ne, minutu po každý, každý minutu. Uh, no, můžeme to říct eh, stručně, protože k tomu přistupujeme stejně jako panelisté nebo podobně. Děkuji, že jste zmínili, jak důležité jsou ty tři plíře a interakce a adicionalita. Myslím si, že to všechno ukazuje, že e SSD je založena na dlouhodobé spolupráci, kterou máme eh, s celou eh, řadou finančních institucí. A k tomu patří eh, i panelisté, i bilaterální EFI, které tady dnes byly u oběda. Potom bych také měl zmínit Africkou rozvojovou banku, jak o tom hovořil jeden panelista, který zde dnes není. Nebo a potom je tady také role nestátních organizací, eh, se kterými jsme pravidelně v kontaktu. Myslím, že to všechno ukazuje, že eh, ten problém máme pod kontrolou a velmi eh, dobře se nám daří finalizovat ty operační podrobnosti. Děkuji další. Jenom velice stručně. Rád bych zopakoval to, co zde bylo řečeno, a sice, že máme celou řadu partnerů, finančních institucí a to je velice užitečné. V Africe je skoro 70 zemí, takže to je velice, a tam se velice liší situace mezi nimi. Možná se neuvědomují lidé, že jedna z nejtěžších eh, věcí při eh, tvorbě nebo při rozvoji takovéto práce je nalézt dobré projekty, Eh, které, lze, eh, které bude možné implementovat, které budou eh, zohledňovat ty příslušné principy. Takže je to velmi těžký úkol a my zcela spoleháme na schopnost té banky vytvořit a implementovat všechny projekty. A proto je velice důležité mít velký soubor partnerů implementujících institucí, které jsou schopné tuto práci odvést. To je velmi obtížné, myslím. Děkuji. Ano, a v poslední řadě, prosím. Děkuji eh, za SVČ. Já bych rád eh, řekl, eh, že například vysoká představitelka Mogheriniová, která se velice stavila za ten plán externích investic, já si jistá eh, s tím, že tento plán je třeba vnímat jako součást partnerského přístupu k zemím, kde eh, posilujeme eh, akceschopnost jednotlivých aktérů. Nejenom tedy vzhledem k potřebám, které, říkají tyto, které vyjadřují tyto partneři, ale také vzhledem ke kombinované kapacitě, které všeho toho, co poskytujeme. Vzhledem tomu, že je zde dnes EIB a další eh, finanční instituce eh, z jednotlivých členských států a roli komise a všech evropských delegací, které jsou v terénu, si myslím, že tohle je eh, ta správná směsice. Pokud jde o mandát a zastoupení v terénu, Máme některé silnější stránky než ostatní a myslím, že tento nástroj opravdu ehm, inovativně pomůže tedy ehm, ehm, působit v terénu. Děkuji vám, děkuji panelistům, děkuji vám za dobré připomínky, děkuji eh, předsedům výborů. A děkuji tedy, že jste vedli tu debatu a chtěl bych připomenout, že naše e, příští zasedání bude 21. března od 5 do 6.30 30 30. do 30. kde zpravodajové oficiálně představí e, návrh e, své zprávy. Děkuji vám. Hezký večer. Tímto končím zasedání.